kolegyně kolegy. Milé kolegyně a milí kolegové, dámy a pánové. Jsem velice potěšen, že zde dnes mohu přivítat prezidenta státu Izrael Šimona Perese, že ho mohu přivítat v našem parlamentu ve Štrasburku. Je nám velkou ctí, pane prezidente, že jste dnes zavítal mezi nás a e, Podělíte se s námi s vašemi zkušenostmi a s vašemi nadějemi do budoucna. Mezi evropskými a izraelskými občany a občankami eh, existuje velice silné pouto, které i pomocí vaší návštěvy chceme do budoucna ještě posílit. Úzké vazby ekonomické a kulturní povahy již vznikly, vznikla i osobní propojení a naše společná historie, která je bohatá, ale také navíc bolestná, nás bude na věky velice úzce spojovat. Evropská unie a Izrael obě vznikly, obě jednotky vznikly po druhém světovém válce a po zkušenostech nejhlubšího bodu historie lidstva holokaustu. V Evropě u nás si přísahly ženy a mužové před více než 60 lety na troskách této války, že se nic takového již nesmí opakovat. A toto již nikdy více mě, jakožto německému poslanci v tomto parlamentu, který má tu velkou čest předsedat eh, více národnostnímu parlamentovi a být jeho členem, tato čest je pro nás, pro všechny, dnes vždy jindy nejvyšší prioritou a povinností. Boj proti antisemitismu, proti vylučování a proti netolerantnosti, to je základ Evropské unie. A my jsme jejím parlamentem. Dámy a pánové, milé kolegyně a milí kolegové, nesporné práva na existenci státu Izrael a právo jeho lidu na život v bezpečí. Tato práva jsou nezadatelná. My, jakožto Evropané, jsme o tom pevně přesvědčeni a já jako Němec obzvláště. Ovšem přeji si rovněž také, pane prezidente, abych dnes mohl říct, že toto je naše poslední setkání že, že bych mohl tedy konstatovat, že od posledního našeho testování došlo k pokroku v blízkovýchodním konfliktu. Bohužel tak tomu není. Po dlouhých vyjednáváních i nadále postrádáme vážnou mírovou iniciativu. Palestinský národ má stejně tak jako izraelský národ právo na nezávislost a na život důstojný a pokojný. ale ani izraelský, ani palestinský národ nikdy dlouhodobě v míru nežili. My všichni, myslím, bychom velice rádi zažili, jak oba dva národy vedle sebe žijí ve dvou demokratických státech s bezpečnými hranicemi, žijou v pokoji a míru a v blahobytu. V roce 1993 jste vy, pane prezidente, ve vaší knize New Middle East nový Blízký východ, představil svou vizi pro budoucnost vašeho regionu. Blízký východ, který se vyznačuje hospodářskou spoluprácí, propojením mezi lidmi a usmířením. A tak vytváří mír. Mnozí vás tehdy nazývali naivním člověkem. Zde v našem parlamentu vás navízváme odvážným člověkem, neboť vy máte tutéž vizionářskou odvahou, kterou měli od sebe zakladatelé Evropské unie. My sdílíme vaši důvěru, že Blízký východ bude jednoho dne regionem, který se bude rozvíjet a bude bezpečný. A proto vás, pane prezidente, budeme i nadále podporovat. Vážený pane prezidente, vítejte v Evropském parlamentu. Těšíme se na váš projev. Pane eh, předsedo Evropské unie, eh, drahí příteli, prezidente schulzi vážení poslanci Evropského parlamentu tohoto vznešeného domu svobody a míru, který změnil historii Evropy a spolu utváří budoucnost celého světa. Já bych vám chtěl poděkovat za to privilegium, že k vám mohu promluvit. Je to pro mě důležitá příležitost a významná. Děkuji vám mnohokrát. Stojím zde před vámi a mé srdce eh, v mém srdci mě pálí vzpomínky a v duši mám velké naděje. Nesu si sebou hlubokou bolest z minulosti a e, s velkou důvěrou vzlížím do budoucna. Já jsem e, se do Izraele vystěhoval v roce 1934, kdy mě bylo 11 let v roce 1942 většina obyvatel mého města zhořela zaživa. Kdyby moje rodina svou emigraci opozdila 8 let, celá by zahynula. Rok před vytvořením Izraele v roce 1947 jsem byl přizván pracovat do centra organizace Hagana. Od té doby byl Izrael sedmkrát napaden za 65 let své existence. Byla to přesila lidská a přesila zbrojní, ale my jsme měli jenom jedinou možnost, buď vyhrát, anebo zemřít. Také jsem bojoval s dalším nepřítelem a pouští. E, my jsme vyhráli a poušť nyní vzkvétá. Já mám mnoho vzpomínek, ale nesu si sebou také mnoho snů. Já jsem tady nepřišel vzpomínat, ale spíše snít. Eh, lidé stárnou, ale sny stárnutí nepodléhají. My jsme se změnili a změnila se také Evropa. Já jsem přijel, abych eh, složil poklonu změněné Evropě. Evropa eh, se znovu povstala po nejhorší ze světových válek odstřihla se od své minulosti a vytvořila novou Evropu. Vy jste změnili Evropu, která byla po tisíce let rozdělená, v novou Evropu. Vojenská ležení jste nahradili vědeckými parky. Evropa, kde vládnul rasismus, nyní považuje rasismus za zločin. Já vím, že se potýkáte s ekonomickou krizí, ale nehrozí vám válka. Byla to evropská země, kdo, která zavedla Nobelovu cenu. A nyní sjednocená Evropa tuto cenu vyhrála a právem. Evropa napravila své chyby a buduje lepší svět. Pro nás Evropa Šoje se stala Evropou, která podporuje naši obnovu, naši renesanci. Přátelé, myšlenka obnovení Izraele byla zrozena na evropské půdě. V uplynulých tisíci letech žilo na evropském kontinentě více židů než kdekoliv jinde. Ale také za posledních sto let bylo v Evropě zavražděno více Židů než ve dvou předcházejících tisíciletích. Zde jsme zažili nejhorší tragédii naší historie. A zde jsme také sněli o e, naprosto neskutečném znovuzrození. 6 milionů, třetina našich e, lidů, lidí zde byla zavražděna hlady v plynových komorách, zastřelena nebo spálena. Je z nich pouze popel. Ale nesmíme zapomínat, že spravedlivý mezi národy vy jste eh, pozvehli pochodeň světla v temnotě. Eh, byl to malý počet, ale velké hrdinství. Izrael vznikl z popele na konci druhé světové války. Kdyby tehdy někdo povstal a řekl, že do tří let vznikne židovský stát, eh, byl by považován eh, za eh, vizionáře, který nemá rozum. Nicméně právě tento sen se naplnil. A dále, kdyby někdy někdo tentýž den povstal a řekl, že za šest krátkých let povstane nová sjednocená Evropa, Evropa bez hranic, bez bariér. Také tento člověk by byl považován za autora fikce. Šest zemí podepsalo pařížskou smlouvu a stali se společenstvím 27 národů z celé Evropy naše vztahy, to jsou vlastně vztahy, to je dialog mezi dvěma zázraky, naším zázrakem a vaším zázrakem. Izrael eh, má výhodu asociační dohody s Evropou a má výhodu těsných vztahů s Evropskou unii prakticky ve všech oblastech. A Já jsem vám přišel poděkovat za přátelství, které je založené na společných hodnotách, geografické blízkosti a na dlouhé historie. Z politického hlediska je Izrael západní demokracií se středomorskou zkušeností. Z hlediska náboženského je Izrael kolébkou tří monoteistických náboženství z vědeckého hlediska je Izrael velmi pokročilý a to i eh, podle evropských měřítek. Izrael je malý, jen drobný zlomek rozlohy středního východu. Naše půda je vyprahlá, nepříliš eh, plodná a to je typické pro střední východ. Také vody je málo. Máme pouze dvě jezera jedno je mrtvé a druhé umírá. Máme jednu jedinou řeku, Jordán, která má bohatou historii, avšak velmi málo vody. Eh, země je plná archeologických pokladů, ale chudá přírodními zdroji. Jediný přírodní zdroj, který jsme zde nalezli, je lidský potenciál. Izrael je příkladem toho, kdy eh, lidé obohacují zemi více, než země obohacuje lidi. Je to příklad toho, eh, jak lidské odhodlání a technologie eh, donutí i poušť vzkvétat. Absolvovali jsme sedm válek a vyhráli jsme je. Ale když se otevřela perspektiva míru, veškerou půdu a bohatství, které jsme vyhráli ve válce, jsme navrátili našim bývalým válčným přátelům Egyptu a Jordánsku. Zahájili jsme mírový proces s Palestinci a takto se umožnil vznik palestinské samozprávy. Poté jsme vyklidili pásmo Gazy. Zrušili jsme 22 osad a všechny eh, osadníky jsme přestěhovali do Izraele. Byla to pro Palestince příležitost, aby eh, vytvořili v tomto pásmu eh, nezávislý stát, mírový stát. Bohužel proměnili toto pásmo v teroristickou základnu. Nevíme proč. Víme jen, že to velice uškodilo mírovému procesu. Izrael je ostrovem v rozbouřeném oceánu. A tento náš ostrov musíme bránit. Máme zájem na tom, aby to moře kolem se uklidnilo. Někteří tvrdí, že to potrvá generace. Evropa však prokázala, že velké události se dají naplnit za šest let. My žijeme v nové éře, eh, kde se události odehrávají eh, rychlostí letecké dopravy, nikoli konského povozu. Z tohoto důvodu se domnívám, že i mír může být dosažen eh, v krátkém čase. Mírový proces s Palestinci byl už dohodnut, dohodlo se, jaký bude jeho začátek a jaké bude řešení. A to řešení stojí na myšlence dvou států. Dva národy, arabský stát Palestína, židovský stát Izrael, a dohromady spolu budou žít v míru, bezpečnosti a hospodářské spolupráci. Zbývající spory leze dohodnout a vyřešit. Mír pro Izrael není pouze strategickou volbou, je to také morální výzva, která se opírá o hloubku našeho dědictví. Odvítí z Egypta naše dědictví eh, odsuzuje otroctví a odsuzuje nadvládu, protože, poněvadž všichni jsme zrozeni rovni. Eh, naše dědictví eh, nás nutí usilovat o mír. Spolu s Izákem Rabinem jsme položili základy pro mír s Palestinci. A nyní je čas, abychom v tom pokračovali. Abychom obnovili mírový proces. Musíme dále pracovat s palestinskou samozprávou. Musíme podporovat palestinskou ekonomiku, a musíme spolu pracovat a dosáhnout míru. Vznikly eh, palestinské bezpečnostní síly. Vyškolili jste je vy a američané. A nyní spolu spolupracujeme na to, abychom bránili teroru a zločinu. Dámy a pánové, naše ruka je nadále napřažená v míru směrem ke všem zemím Středního východu. Zakrátko vznikne v Izraeli nová vláda. Je to příležitost, abychom obnovili mírové jednání, abychom realizovali řešení dvou států. Jiné řešení neexistuje ani pro Palestince, ani pro nás nejde jenom o naši preferenci. Je to výzva současné reality. Jordánsko, Izrael a Palestina jsou v podobné situaci. Ohrožuje je teror každého zvlášť a všechny tři současně, kolektivně. A kolektivní nebezpečí si žádá kolektivní bezpečnost. Chovám v nejvyšší úctě jordánského krále. Podobně jako jeho otec se prokázal, že je s odvahou oddán myšlence míru. Znal jsem také, no znám dlouhou dobu předsedu palestinské samozprávy Mahmuda Abase. On odsuzuje teror a je skutečným partnerem pro mír. Evropa byla a nadále je významným partnerem pro mír a proti, proti nepříteli, kterým je teror. Příští týden u nás uvítáme prezidenta Obamu, který bude velmi vítaným a váženým hostem v Izraeli. Jeho podpora naší bezpečnosti je mimořádná a také jeho oddanost myšlence míru je neotřesitelná. Jsme rádi, že Spojené státy a Evropa spolupracují na podpoře míru a snaží se zastavit teror. Největším nebezpečím světového míru je současný iránský režim. Vyvinul se v diktaturu eh, oděnou v náboženském oděvu má obrovské imperiální choutky. Irán nikdo neohrožuje. Irán ohrožuje jiné. Ohrožuje nezávislost arabských zemí a je hrozbou samotné existenci státu Izrael. Irán pašuje zbraně do mnohých zemí, aby podkopával jejich stabilitu. Eh, Irán popírá holokaust a naopak vyzývá k novému holokaustu. Usilují o vytvoření eh, nukleárních zbraní a popírají to. Nukleární bomba v rukou nezodpovědného režimu je obrovským bezprostředním nebezpečím celému světu. Evropská unie a Spojené státy spolu dospěly k závěru, že je třeba vytvořit politiku, která tomu zabrání. A proto jste se také správně rozhodli uvalit ekonomické sankce. Jasně jste dali najevo to, že pokud Iránci nezareagují, eh, jsou připravená jiná řešení. Kromě jaderné bomby Eh, vytváří Irán eh, střely dalekého dosahu, eh, které mohou nést nukleární hlavice a mohou je dopravit do dalekých koutů světa, včetně Evropy. Já se domnívám, že kromě kontroly produkce obhaceného uranu je třeba také kontrolovat prostředky Eh, jak se k tomu dopracovat. Eh, kontrolovat produkci zbraní, střel, které jsou schopny nést nukleární, nukleární eh, hlavice. Chamenej prohlásil, že náboženství zakazuje výrobu nukleárních zbraní. Ale proč tedy vyvíjejí v, Iránu střely, které je mohou nosit? Během hesinské konference v roce 1975 Spojené státy americké za hlavní eh, prioritu světové agendy eh, učinila otázku lidských práv v Sovětském svazu. Bylo to překvapivé a účinné. Ukazuje se, že morální hlas není o nic méně důležitý než diplomatické demarše. Dnes eh, totéž by mělo být nasměrováno směrem k Iránu. Je třeba jasně pozvednout hlas proti porušování lidských práv ze strany iránského režimu. Zcela jasně musíme pozvednout hlas proti režimu, který zabíjí lidi bez soudu, který uvrhuje novináře do vězení bez soudu, který ostrými náboji míří a pálí na eh, civilní demonstranty a nerespektuje jejich eh, právo na život. Musíme jasně promluvit proti režimu, který diskriminuje ženy. A místo toho, aby zisky z prodeje ropy eh, dával ve prospěch svého lidu, utrácí je na teroru a zbraních, které ohražují, ohrožují lidi po celém světě. Obohacený uran vrhá hladové děti do chudoby. Morální hlas také povzbudí iránský lid v jejich vlastním boji za svobodu a proti mizérii, v níž se nacházejí. Velmi brzy se v Iránu budou konat volby. Nemůžeme dovolit ajatoláhům, aby sfalšovali její výsledky, aby opět zmarnili právo lidí na svobodnou volbu. Váš hlas, hlas Evropské unie, ukáže iránskému lidu, že svět se k ním nestaví zády. Současné vedení Iránu porušuje chartu Spojených národů, eh, která odsuzuje porušování lidských práv a agresi proti jiným národům. Přesto ovšem na půdě Spojených národů mají příležitost naopak zneužívat této platformy. Irán podporuje terorismus po celém světě. Jeho hlavní prodloužená ruka Hezbollah provádí teroristické útoky a ohrožuje stabilitu celého regionu. Dámy a pánové, historická Sykesová Pikotová dohoda mezi Francií a Anglií stála u vzniku moderního Libanonu který se stal multikulturní zemí, kde muslimové, křesťané a drůzové žijí spolu v míru. Dnes ovšem Hezbola s podporou Iránu Libanon ničí. Hezbola je teroristická organizace, ne politické hnutí. Snaží se schromažďovat eh, střely a používat je. Ukrývají střely v pokojných městech a vesnicích a takto z nich dělají válečné cíle. Hezbollah politicky rozděluje Libanon, ale také nábožensky, politicky a etnicky. Zemi, eh, eh, zemi eh, stromu, cedarových stromů eh, změnili v zemi, kde tyto stromy jsou páleny. Hezbollah je státem ve státě. Mají privátní armádu, vysílají vojáky, eh, kteří napomáhají krvavým masakrům eh, syrského diktátora bez svolení vlastní vlády. Nedávno po celém světě jsme zaznamenali 20 teroristických pokusů eh, z, z ruky Hezbollahu v Indii, Tajsku, Gruzii, Jižní Africe, Spojených státech, Egypte, Řecku a dalších. Minulý měsíc bulhárská vláda, vláda členské země Evropské unie, zjistila, že teroristický útok v Burgasu byl proveden Hezbollahem zemřeli při něm pět izraelských turistů a jeden bulharský občan. Kypr nedávno zajal teroristu z Izboláhu, který plánoval teroristický útok. Vážení poslanci, apelujeme na vás. Nazvěte teror terorem. Zachraňte Libanon od teroristického řádění zachraňte syrské, Syřany od přisluhovačů Iránu, zachraňte své občany a naše před Hezboláhem. Mezinárodní společenství musí označit Hizbolách za teroristickou organizaci, protože oni jsou teroristickou organizací. Teror dnes eh, přesahuje omezení, kterým byl vystaven dříve. Nedávno se teroristé pokusili převzít moc v Mali. Kdyby se jim to podařilo, znamenal by to konec afrického kontinentu, jeho úsilí eh, zotavit se ze své minulosti. Eh, k největším nadějím nás všech patří to, že Afričané se budou snažit vytvářet novou ekonomiku za, založenou na vědě, tak jako je ta vaše. Svobodný svět nemůže přihlížet tomu, jak teror se snaží uchvátit kteroukoliv část světa, blízkou či vzdálenou. Nemůžeme přihlížet, když syrský prezident masakruje své vlastní lidi a děti. Assad nedávno nechal postavit jadernou, jaderné zařízení a dále má arzenál chemických zbraní. Jeho jaderné zařízení bylo včas zničeno, nicméně chemické arzenály neustále drží ve svých rukou. To je, to je velké nebezpečí hrozné nebezpečí pro Syřany, pro celý region a dokonce i pro Evropu. Je třeba najít způsob, jak eh, zabránit tomu, aby chemické zbraně padly do nesprávných rukou. Nejlepší způsob, jak zabránit syrské tragedii, tedy jak ji ukončit, eh, je dát možnost eh, arabské lize, v níž je Syrie členem, aby zasáhla. Intervence západních sil by byla vnímána jako cizí zasahování. Ale Arabská liga může a měla by vytvořit přechodnou syrskou vládu a takto zastavit masakr a zabránit rozpadu Sýrie. Spojené národy by měly podpořit Arabskou ligu ve vytváření, ve vytvoření modrých přilep, ale arabských modrých přilep. Přátelé, před 18 lety jsem přijel do Bruselu a podepisoval jsem eh, dohodu o přidružení mezi Evropskou unii a Izraelem. Jsem rád, že skutečnost překonala očekávání. Tato asociační dohoda se ve skutečnosti stala partnerstvím a e, veli, velmi brzy přerostla v přátelství. Právě na tomto pevném základě navrhuji, aby Evropská unie a Izrael spolupracovali v zájmu stability a prosperity Středního východu a rozvojového světa také jinde na světě. Izrael eh, se někdy popisuje jako národ v začátcích. Já si myslím, že celý střední východ se může stát takovým začínajícím regionem. Eh, inkubátory eh, s, roz, s vyspělou technologií se mohou stát prostředkem, jak tento region vybředne z chudoby. Izrael je malý a my se snažíme toto proměnit ve výhodu. Zjistili jsme, že malé země se mohou stát skvělými pilotními projekty. My se snažíme nyní vytvořit sociální model, který překlene propast mezi majetnými a nemajetnými. Tato sociální propast je velkým problémem pro bohaté i pro chudé. Eh, hledáme nové způsoby, jak eh, tuto propast překonat demokratizací zdravotnictví, demokratizací vzdělání, komunikací a zlevňováním potravin a bydlení. Toto je palčivá potřeba zejména pro mladou generaci. Ano, být mladý je sice hezký, ale dnes to stojí strašně moc peněz. Chceme zlepšovat lidské podmínky, umožnit každému člověku, aby se mohl svobodně rozhodovat o tom, jak bude žít. A to tím, že budeme zkoumat tajemství našich mozků. Lidský mozek je nejúžasnějším nástrojem na celém světě. Umožnil nám eh, mm, skonstruovat umělé mozky, ale přesto eh, ještě zdaleka nerozumíme způsobu, jakým funguje. De facto eh, my jsme sami pro sebe cizinci, nepoznanými. Objevit to, jak funguje náš mozek, to nám umožní zpřátelit se, eh, se sam, sami se sebou a eh, s jinými lidmi. Já jsem velice rád, že právě toto úsilí je prioritou a jedním z hlavních témat spolupráce mezi našimi vládami, nevládními organizacemi a také mezi námi jakožto jednotlivci. Náš globální svět nemá žádnou globální vládu. Je prakticky neovladatelný. A proto musíme hledat alternativu. Jsem přesvědčen, že budoucí způsob řízení světa se bude opírat o tři pilíře. Národní vlády budou nadále spravovat své národní státy. Globální společnosti budou investovat do výzkumu a vývoje a jednotlivci budou schopni řídit sami sebe tím, že budou rozumět tomu, jak funguje jejich vlastní mozek. Věda nám dnes říká více než politika. Věda je univerzální a nezná hranice. Armáda nemůže dobít moudrost, a policie nemůže zatknout vědu. Já jsem přesvědčen, že vědecký, vědecká pomoc rozvojovým zemím jim může pomoci vymanit se z chudoby. Eh, vědecké globální společnosti mohou také změnit svět. Globalizace ukončí rasismus, neboť dává moc jednotlivcům. Globální společnosti nevnucují svou vůli lidem, naopak respektují vůli svých klientů. Eh, mohou poskytovat eh, vědecký know-how pro růst, mohou mladým pomoci k získávání vyššího vzdělání, mohou vytvářet pracovní místa, která budou podle jejich schopností. To je to nejlepší, ten nejlepší druh pomoci, který můžeme nabídnout mladým lidem, mladé generaci v arabském světě. To je naše naděje. Takto můžeme reagovat na výzvy nového věku. Já jsem navrhl plán společného podniku mezi Evropskou unii, národními vládami, globálními korporacemi aby novým způsobem čelili těmto výzvám. Dámy a pánové, já vím, že eh, toto si vyžádá také vaš, vaši podporu, podporu Evropského parlamentu. A dovolte, abych se na vaše porozumění a na vaši pomoc také mohl spolehnout. Pokud spojíme evropskou moudrost s izraelskými zkušenostmi, můžeme zvládnout budoucí krize. Jelikož eh, neexistuje celosvětová vláda, můžeme v této situaci eh, upevňovat spolupráci mezi vládami a globálními společnostmi. Tváří v tvář nebezpečím, eh, kterým čelíme, musíme neoblomně bojovat proti teroru. Pane předsedo Šulci, vážení poslanci, Jean Monnet, otec Evropské unie, když si řekl, každý má své ambice. Otázka je, zda je to ambice být nebo ambice konat. Nastal čas konat. Vzpomeňme si, že jsme, jsme stejně velcí, jako je veliký účel, cíl, kterému sloužíme. Ano, výzvy, před kterými stajíme, jsou ohromné, ale kdo může vzdorovat dvěma zdánlivě eh, neskutečným zázrakům, kterým jsem hovořil? Spojme síly Evropská unie a Izrael a naplníme lekce vyplývající z našeho dědictví. Slovy mých předků napravme svět. To říkáme tikum olam. Slovy Žána Moneta konejme. Spolupracujme a vytvářejme spolu lepší střední východ a e, Evropu Eh, mířící před. Naplňujme hodnoty našich lidí, mír, demokracie, lidská práva. Neustupujme před eh, překážkami. Mějme odvahu pouštět se do nových věcí. Měli bychom sloužit budoucnosti spíš, než být ovládáni minulosti. Přátelé, s pohledem upřeným do budoucnosti, budoucnosti našeho přátelství mezi Izraelem a Evropou jsem plný naděje a odhodlání. Ruku v ruce vybudujeme lepší budoucnost pro budoucí generaci. Děkuji vám a šalom. Děkuji mnohokrát, vážené dámy a pánové, za čest, kterou jste prokázali panu prezidentovi Perezovi a vám, pane prezidente, děkuji za vaše slova. Myslím si, že obraz světa, který jste nám načrtl, eh, se líbil nás všem. Já bych si přál především spolupráci mezi izraelským lidem a národem Evropa. To, co vy jste vyjádřil a co, naše, co je naší společnou hodnotou, a to je úcta před individuem a také, eh, aby tato úcta před jednotlivcem nevy jednatelná platila všude, v Evropě, v Izraeli i v Palestině, na všech místech světa. Děkuji.